tyto nominace budou potvrzeny. Dostali jste v podkladech příslušná jména. Rád bych vás informoval, že společně s předsedou rady ve středu podepíšu devět aktů kodecize podle článku 74 jednacího řádu parlamentu. Rád bych vás také informoval, že podpis telekomunikačního palíčku proběhne v 15 hodin zde v hemicyklu. Seznam titulu se nachází v zápisu z dnešní plenární schůze, budete je mít k dispozici. Kromě toho jsem také dostal společnou pozici Rady